Possiamo iniziare? Buonasera a tutti. Můžeme zahájit naše zasedání. Já vítám všechny přítomné, děkuji jim za jejich účast na tomto důležitém workshopu. Někteří naši kolegové mají spoždění, řekli mi, že tedy přijdou později. Téma volatility je téma, které je velmi důležité, proto abychom se zamysleli nad budováním budoucí společné zemědělské politiky. Zemědělství je jedno z odvětví, které je nejvíce vystaveno rizikům, protože je nejvíce spojeno s klimatickými vlivy a také kvůli nákladům. Kvůli tomuto všemu se zvyšuje stupeň nejistoty v tomto odvětví zemědělství. Po úspěchu v letech 2007 a 2008 naše výrobní síť má v různých místech velké problémy, stejně tak jako miliony pracovníků. Naše budoucí Zemědělská politika spočívá na možnosti zaručit občanům celou řadu veřejných služeb, jako je bezpečnost potravin, krajina, zdravé výrobky. V takovém případě ale budeme muset zaručit kontinuitu takových služeb dlouhodobě. Musíme zaručit přítomnost a životaschopnost našich statků, tisícovky pracovníků, tisícovky zemědělských podnikatelů trpí novou intenzivní krizí, která zasáhla všechna odvětví v budoucnosti podle mnoha analytiků a odborníků, tento trh může být ještě více nestabilní než dnes. Proto musíme soustředit naše úsilí na příležitosti, na rozhodování a na nástroje, které pomohou zemědělcům a jejich činnosti eh, při řízení rizik, řízení klimatických rizik a rizik spojených také s trhem. Jejich konzistence musí být v souladu s společnou zemědělskou politikou těchto let a také s pravidly mezinárodního obchodu. Dnes zde máme skupinu odborníků na velmi vysoké úrovni, kteří budou o těchto tématech pojednávám. Takže já velice děkuji všem, kteří jsou zde mezi námi. Je to Bertrand Munier a Jacques Carl ze střediska Agri. Toto centrum se již dlouho zabývá volatil, volatilitou cen komodit a mají velmi zajímavou analýzu trhu. Já také velice děkuji panu Arturovi Semerarimu a Fabiánovi Kapitániovi. Pan Arturo Semerari je eh, předsedou Institutu pro zemědělství a oni se zamyslí nad nástroji, které se používají v Itálii, v Severní Americe a i ve zbytku Evropy. A dále bych chtěl poděkovat Fernandu Burgasovi z Národního španělského institutu, který bude pojednávat o tématu řízení eh, rizik. Bude hovořit o agropojištění, tedy zemědělském pojištění a řekne nám něco o rozhodnutích, která budeme muset učinit v budoucnosti. Takže chci také poděkovat všem zástupcům komise, členům výboru a myslím si, že nyní můžeme zahájit náš dnešní workshop. Nejprve bych rád dal slovo zástupcům Momagry, panu Munierovi a panu Karlesovi. Máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. So I want to... Rád bych vám ukázal několik slajdů, na nich si snad vysvětlíme, že modely, které se běžně odborníky používají jako základ pro vypracování politik, zaostávají za tím vývojem, který náš svět prodělal za posledních 20 let. Nemyslím tím, že by vědci zaostávali, ale také se vyvíjejí nové věci, ale velice často ty modely, které se používají pro praktickou politiku, jsou zastaralé standardní modely, které vychází z představy takzvaného Valrasova auctioneer, a e, v jeho zcela přirozeného rozšíření e, ve smyslu racionálních očekávání. Nicméně současná doba neodpovídá tomu, co popisují tyto modely. Například tyto modely jsou naprosto neschopny eh, vzít v úvahu kolísání cen na zemědělské produkty. Můžeme jedině uznat, a pořád ještě eh, platí eh, oblast přirozeného rizika. Nicméně trhy jsou dnes daleko složitější, než a to jsme se všichni přesvědčili na vlastních zkušenostech v posledním desetiletí. Ehm, něco řeknu o myšlence jak se na trhu vyvíjí očekávání, že racionální očekávání nejsou perfektní. A to všechno nám může pomoci vysvětlit, proč Eh, se setkáváme s rozkolísanými cenami a podobně. Myslím si, že ta situace, kterou popisuji na prvním slajdu, vyplývá právě z toho, že jsme si nesprávně vykládali eh, vlastně ta ty staré modely a dokonce sám Valras si uvědomoval, že je to pouhá aproximace a že to nemůžeme brát jako přesné vylíčení eh, toho, o co nám jde. Abych vás přesvědčil, že tak eh, na tom situace je, jsem si vzal Eh, jeden z nejnápadnějších modelů, které se používají eh, v zemědělské politice a použil jsem to v rámci amerického modelu, je dobře známý. A tady to používáme, eh, tady ukazujeme, že se tím úspěšně předvídala zemědělská produkce v Americe. Tady ta tlustá červená křivka nám ukazuje, co se ve skutečnosti stalo a ty četné tenké čárky jsou vyslovené předpoklady s pomocí, provedené s pomocí tohoto modelu. Čili tyto predikce eh, se vytrvale mílily. A proč byly eh, vytrvale milné? To se právě eh, vysvětluje tím, co jsem vysvětloval v souvislosti s prvními dvěma slajdy. Abych to řekl trošičku pozitivněji, Podíváme se na tento graf. Tady máme tři různé trhy. Jeden je trh s automobily. Ani to skoro není vidět. To je dole ta, čer, ta tenká čára, černá čára. A tady vidíme, jak se vyvíjely ceny na třech různých trzích v letech 1967 až do roku 2000. A vidíme tu čáru pod tím, což je v podstatě přímka to je cena automobilů. Červená křivka je křivka pom- e, rajčat a žlutá je cena cukru. Já tím chci říci tolik. Máme tady ilustrace tří různých tržních režimů. Trh s rajčaty se vyznačuje tím, že výrobci činí eh, nemoc racionální rozhodnutí, jak to dělají eh, mnoha, mnozí lidé. A samozřejmě, že také mají co dělat s přírodními riziky. Ten cukr, žlutá čára nám ukazuje, že mimo této skutečnosti také po dlouhou dobu jsme tady měli eh, finanční trhy, protože cukr se už dlouhá desetiletí na nich prodává. A automobily to je prostě průmyslová výroba Máme se snad eh, dívat eh, na všechny tři trhy pomocí stejného modelu? Říkám, že ne. Myslím si, že bychom si měli vytvářet konkrétní modely na základě toho, co je známé v důsledku ekonomické analýzy. Říká se tomu eh, tržní mikrostruktury. Všech, každý trh je jinak organizován a každý trh přináší jiné výsledky. Abych vás ještě více přesvědčil, Zmínil bych eh, dvě skutečnosti v souvislosti se zemědělskými modely. Eh, model pro výpočet eh, všeobecné rovnováhy, který se používal pro zemědělskou politiku, to je model Světové banky, jmenuje se Linkage. A v technické dokumentaci tohoto modelu slovo riziko, a to zdůrazňuji, se nezmiňuje na 100 stránkách ani jednou. To si myslím, že je další svědectví, že takovéto modely se nevztahují k realitě. Pak je tady další francouzský model, jmenuje se Mirage a je to také počítačový model pro výpočet rovnováhy, stejně jako je tomu v případě modelu Eh, eh, Světové banky. A zase tady eh, nejistoty a očekávání se zmiňují jenom jednou v úvodu a pak hned se to vlastně pomine a řekne se, že model se ovšem takovýhlemi věcmi ne, ob, nezabývá. A to jsou právě omezující faktory tohoto modelu. Když bychom, a měli bychom snad hovořit o zemědělském trhu, aniž bychom zmínili, že vysoce rozkolísené ceny před, znamenají, že zemědělci musí přemýšlet o tom, jaké asi budou ceny v příštím roce, co se dá očekávat a tohle by se mělo eh, zobrazovat nějak v realistických modelích. Autoři modelu Mirage v závěru přiznávají, že v tomto modelu, cituji, se zemědělství modeluje stejným způsobem jako průmysl a že by bylo žádoucí dosáhnout realističtějšího popisu tohoto odvětví. Konec citátu. Já jsem vám ukazoval na grafu tři různé cenové režimy. A těhle lidé nám v podstatě říkají, že e, trh s cukrem je stejný jako trh s auty a že tedy můžeme takovýmto modelům důvěřovat. Ovšem oni pomíjejí zcela základní věc, totiž, že v posledním desetiletí trh se zemědělskými komoditami e, se stal také finančním trhem, že se obchoduje s nimi na finančních trzích. A to je zcela zásadní v, té, v tomto vývoji a mělo by to vést k tomu, abychom nově přemýšleli, když vyvíjíme nové zemědělské politiky v Evropě, ale také kdekoliv jinde na světě. A mohu vám ukázat, proč, protože měřítko a rozsah, do jaké míry se tedy se to obchoduje na finančních trzích, Eh, se hodně eh, změnilo na, za poslední desetiletích. A nejenom na organizovaných burzách, ale také na mimoburzovních trzích. Což jsou zase eh, specifická vyjednávání na mikrostrukturních trzích pod dohledem veřejných orgánů. Toto zase je ta ilustrace, kterou jsem vám chtěla ukázat, protože na tomto grafu vidíme, nevypořádané obchody eh, s deriváty na konci eh, každého semestru a to od eh, června 95, kdy se to začalo, až do června 2009, což je to poslední číslo, ke kterému jsem se dostal. Zdrojem je Banka pro vypořádání mezinárodních obchodů. A tyto křivky jsou spočítané jako indexy a hodnota 100 je ta první. Vidíme tady vývoj e, těchto křivek v tom, že velice se liší. Ta světle modrá se velmi liší od těch ostatních. Co představuje tato světle modrá křivka? Každá křivka, kterou tady máme, se vztahuje k základnímu produktu e, na základě kterého byl vytvořen daný derivát. A vidíme například, ta, že ta červená křivka se eh, týká za kapitálu, eh, akciového kapitálu. Pod tím je zelená, to je zlato. A čili každá z těchto křivek se stahuje k nějaké surovině. A ta světle modrá, o které jsem hovořila, ta se vztahuje na dva typy produktů, bohužel ty jsou spojeny dohromady. Je to ropa a zemědělské komodity. Takže když se podíváme na statistické údaje, které se mi sem ovšem nevešly do tohoto grafu, a kdybychom od ropy oddělili zemědělské produkty, pak bychom zjistili, že některé zemědělské komodity mají dokonce ještě větší špičku, například bavlna. A některé mají takové špičky, které jsou této podobné. Od roku 2004 je tato křivka odpojena od všech ostatních. Zemědělské komodity se staly komoditami, které se v masovém měřítku uplatňují na finančních trzích. A zeměděl, my si nepochopíme zemědělské ceny, pokud výslovně k tomuto faktu nepřihlédneme. Abych vás ještě dále přesvědčil, tak jsem tady vytvořil repliku té kři, kri, křivky, která byla bledě modrá na tom předchozím a tady je tmavě modrá ta tmavě modrá křivka zde ukazuje zase nevypořádané obchody s deriváty, e, produkty ropným, s ropou a zemědělskými komoditami. A ty další dvě ilustrují zemědělské ceny. Vidíme tady, že je tady přímý vliv, nebo alespoň můžeme něco takového předpokládat těchto finančních pozicí nevypořádaných derivátů na spot ceny, tedy, tedy spot cen na fyzické konkrétní skutečné ceny. Ta zelená e, křivka se vztahuje na e, pšenici a žlutá je kukuřice. Takže e, myslím si, že obchodování na finančních trzích má Eh, několik důsledků a dává nám to nové čtyři pravidla a jakákoliv alternace, jakákoliv změny eh, chování cen by eh, při modelování k tomu měli přihlédnout. E, trhy s zemědělskými komoditami se vlastně staly trhy, které vycházejí hlavně z očekávání, protože se právě vypořádávají na finančních trzích. E, nejde ani tak o samotná množství teď, ale hlavně záleží na tom, jaká množství si lidé myslí, že budou příští rok a to se daleko obtížněji zobrazuje v modelech než fyzické e, množství, což použije fyzické hodnoty